Máme zde rovněž stanovisko rady prvního čtení, které se týká nařízení v oblasti přenosných nemocí zvířat. Bude to oznámeno samozřejmě i v zápisu z našeho, jedna, zápisu, z našeho jednání. A máme zde eh, měsíční období, které běží pro Evropský